na základě návrhu komise. Spíše tedy vidíme eh, dobrý návrh ve zprávě, který, eh, kterou by měl parlament přijmout. Pan Ivo Strejček, Pan Strejček eh, za ECR.